Eh, to bude bod číslo 7 a prosím, eh, pokud se chcete eh, bavit, tak prosím opuste sál. Ti, kteří chtějí hlasovat, nech zůstanou. A ještě zpravodaj dostane slovo před hlasováním. Arzenisi, pane kolego Arzenisi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním za to, že mnohokrát přestoupili své meze ve snaze najít kompromis. Dnes dopoledne jsme dosáhli pěti kompromisních návrhů. Chci všem poděkovat. Myslím si, že to je to nejlepší, ten nejlepší signál, který můžeme vyslat evropským občanům, že se tady scházíme, abychom nacházeli společná, společné postoje. Ještě jednou všem děkuji za spolupráci. Eh, děkuji Krytonu Arzenisovi. Eh, dopoledne eh, ještě došlo ke změně. Možná není úplně tak pravda, Eh, že by všechny frakce nebo více frakcí se přidalo ke kompromisu. Budeme se tím zabývat. Takže konsolidovaný pozměňovací návrh jednak kdo je pro? Proti? Zdrželi si přijato. 141 eh, byla eh, stažená, takže konsolidovaná dvojka, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A teď listujeme dál až na konsolidovaný kompromis 3. Pani, paní Šnelhat k tomu něco má? Pan Šnelhat. Jenom stručně, k tomuto bodu já jsem také přidal posměvací návrhy. Ty se e, jsou nyní v čísle 1 ale oni se nesadují s tím, co je tady v zemědělství. Já jsem říkal eh, dobrovolně, tady se říká povinně, eh, čili to už se nezmění, ale potom je tedy třeba, aby se hlasovalo odděleně, poněvadž já vím, že je tady něco úplně jiného, než co jsem chtěl. Dobře, takže EPP Eh, tento konsolidovaný eh, návrh eh, podepsala a to znamená, že ty další odpadají. Já myslím, že byste si to měli spíše prodiskutovat v pracovní skupině EPP. Dobře, takže konsolidovaný číslo 3 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A opět listujeme. A já to mám na straně 11 a tam je konsolidovaná čtyřka. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Také schváleno. A nyní hlasujeme o dalších pozměňovacích návrzích a je to Agri 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále 24 pro. A takže prověříme 23 ještě. Elektronicky zahájí hlasování. Přebývá nám jeden zelený člen parlamentu. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro 23 proti, takže to máme zamítnuto. Nyní číslo 24, kde je pro? Proti? Eh, přijato 25 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A kdy 24 pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní konsolidovaný číslo 5. Kde pro? Proti zdrželi se, přijato. A nyní opět několik stránek dál. Na straně 16 máme konsolidovaný 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A opět přeskočíme na stranu 18. Ne to ještě, to ještě patří pod ten kompromis eh, číslo 6. A teď jsme na straně 20, konsolidovaná sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A dále <coughs> kompromisovaná osmička. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A teď listujeme až ke konsolidované devítce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní číslo 314, 300 314. Takže hlasujeme o 314. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Zbytek nám tady odpadá. Dostáváme se 300. 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Promiňte, eh, je to zamítnuto. A hlasujeme 322 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 323, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, 323 prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 17 pro 30 proti, čili zamítnuto. A nyní 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Dále 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále máme dva identické ne, ty vlastně odpadají a dostáváme se k číslu jedna. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to přijato, ale prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo jedna. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to 38 pro a 13 proti, takže ano, je to jasně přijato. 82, 83 identické, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, Zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale to prověříme elektronicky, nebylo to jasné. 85 hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, 29 pro, 22 proti, takže přijato. A nyní číslo 100, a to je na straně 32, kdo je pro stovku, proti, drželi se, přijato. 101, 102 pro, proti, drželi se zamítnuto. 101 pro, Proti? Drželi se přijato. 104 pro. Proti? Drželi se přijato. Wir stimmen ab über Abänderungsantrag. A nyní o čtyřce budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 105 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 106 pro? proti, drželi se, přijato, 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to. prověříme číslo 5, si návrh 5, elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Přebývá jeden člen za ALDE. Prosím, vyjměte kartu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 46 pro, 9 proti. Tedy přijato jasně. Dva identické, 112 agri 5 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Prověříme 112 a agri 5 elektronicky. Nebylo to zcela jasné. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A máme 31 pro 20 proti přijato. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. No, to musíme prověřit eh, elektronicky. Opět u liberálů nebylo jasno. Hlasovali všichni, tak končím hlasování. 22 pro, 32 proti, čili zamítnuto. Den konsolidierten Abänderungsantrag. Nyní konsolidovaná desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato a další odpadá. A teď hlasujeme v závěrečném hlasování elektronicky jako vždy. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 44 pro 8 proti, 3 se zdrželi. A nyní závěrečné hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro 13 proti 1 se zdržel. Srdečně blahopřejeme Krytonu Arzenisovi, eh, který eh, díky své vůli přistupovat na kompromisy velice, velice eh, usnadnil život. Zvládli jsme to za 15 minut a můžeme za to děkovat jeho dobré práci. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht von... Takže nyní zpráva Gila Pagno a začínáme jedenáctkou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Padesátka pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 51 pro. Padesát jedna pro, proti. Není to jasné. 51 elektronicky zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. a je to 57 pro, nikdo proti. Nikdo se nezdržel. Tak tady. Dobře. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaná dvojka pro? Proti? Zdrželi se přijatou. A není 53 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 54 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 55 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dále budeme hlasovat o 57. pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se přijato. 62 pro,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 71 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, drželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, přijato. 79 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, drželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní dva identické, 23 a 91 kdo je pro oba? Proti? Zdrželi se přijato. 92 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 93 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 94 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 95 pro. Proti? drželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, dva identické 97, 98, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. Stovka pro, proti,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 drželi se přijato. 105 a 106 současně jsou identické. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 28 a to je s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Přijato. 107 pro proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 110 pro, proti, Zdrželi se. Přijato 111 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 112 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 113 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 114 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato raději to prověříme. 114. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím. EPP e, e 1 nám přebývá. Teď je to v pořádku. Takže máme 38 pro 22, proti zdržel se 1, přijato. Nyní 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 e, s ústní úpravou. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 118, 119 identické, e, takže hlasujeme obou pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, drželi se, přijato. Nyní 33 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se přijato, Nyní kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pětka pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní čtyřicítka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 42 eh, s ústní změnou pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se a je to zamítnuto, 47 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se eh, odmítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní přikročíme elektronicky k závěrečnému hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 52 hlasy pro, 7 se zdrželo. A nyní elektronicky hlasujeme o legislativním usnesení. Kdo je pro? Tedy, pardon, elektronicky hlasujeme. Hlasovali všichni. Přebývá nám jeden za EPP. 52, pardon, ano, 52 pro, 6 se zdrželo, nikdo není proti. Eh, blahopřejeme Žil Paňo k úspěšnému, úspěšně završené práci ve výboru. Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Pojďme dále. Nyní nás čeká zpráva paní Rozbach. Tady máme hlasování pouze jedno a to závěrečné. Zahajuji a bude probíhat elektronicky. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Jednomyslně přijato. Blahopřeji. Pojďme dále. Nyní nás čeká. Původně jsme měli hlasovat o bodě 10. Toto hlasování se přesouvá, protože o to požádalo několik politických skupin. I výbor pro rybolov přesunul hlasování na později, takže budeme mít dost času na příslušné možné kompromisy. Takže tento bod tímto vynecháváme a pojďme k bodu dalšímu, je to zpráva paní kolegyně Jordan. Wir stimmen über Abendungs über den Tag. Budeme hlasovat tedy o bodě 11, energetický plán do roku 2050. Spravodajkou je paní Romana Jordan. Včera došlo k poslední změně. Předpokládám, že všechny politické skupiny ji zaregistrovaly, takže můžeme začít přímo s hlasováním. Nejprve konsolidovací pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka, kdo je pro? Proti? Ještě jednou budeme hlasovat. Zvedněte prosím pořádně ruce, kdo je pro. Devítka. Proti. Zdrželi se. Jasně zamítnuto. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Konsolidovaný pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 20, část 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 6. Chcete kontrolu? Dobrá, Elektronicky zkontrolujeme dvacítku část 2. Zahajuji hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. 31 pro, 31 proti. Takže zamítnuto. Nyní konsolidovací pozměňovací návrh 6 s podměněným zněním, tak jako to bylo rozdáno dnes, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Chcete kontrolu konsolidovaného pozměňovacího návrhu číslo 6? Dobrá, budeme kontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 32 pro, 30 proti, takže přijato. Teď musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23, bylo mi řečeno, jako dodatek, kde je pro. Já to mám na straně 5. Ještě jednou opakuji, zdá se, že to nebylo úplně slyšet. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 23 jako doplněk. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32 pro. Proti? zdrželi se, přijato. Teď 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky o 38. Zahajuji hlasování. 38. elektronicky. Má to dohlasováno? Uzavírám hlasování 29 pro, 30 proti, tím pádem zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 41 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. To nebylo jasné. Budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 41. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 37 pro, 23 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. Druhá část. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 34. Za Ne, ne, ne. Omlouvám se. Budeme hlasovat eh, zvednutím ruky. 34, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 37, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní 42, dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, zase ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, Budeme hlasovat elektronicky, 44 elektronicky. Má to hlasováno Uzavírám hlasování. 33 je pro, 30 je proti, přijato. Druhá část, 44, kde je pro, proti, zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se Přijato. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pardon, přijato. 43 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 57 pro. Proti. Ověříme si to. 57. elektronicky. to hlasováno? Uzavírám hlasování. 32 pro, 30 proti. Takže tímto přijato. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 19 po částech. První část pro proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď půjdeme na konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65, druhá část. Zahajuji hlasování. Ne. Ne. Rukama, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď musíme ještě hlasovat o druhé části pozměňovací návrhu 66, kde je pro? proti, zdrželi se přijato. Ověříme. 66. druhá část zahajuje hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. 33 pro, 29 proti. Tedy přijato. Teď 72, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato 77 pro, proti, zdrželi se, přijato 78 pro, proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, zdrželi se, přijato 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budeme hlasovat elektronicky. Závěrečně o celém textu. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno. EPP má jeden hlas víc. Pořád. Teď je to v pořádku. 52 hlasů pro, 9 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme. Gut, wir kommen... Dobrá. Pojďme k zprávě paní Antonesku. Všichni, kteří chcete hlasovat, račte se usadit. Pozněvací návrh 26, kdo je pro? První část, tedy kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato druhá část pro? proti, zdrželi se. A to není úplně jasné. O druhé části budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Má to dohlasováno? Uzavírám hlasování. 30 pro, 30 proti je takže zamítnuto. Třetí část pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 4 pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se přijato 11 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se přijato 31 pro, proti, zdrželi se přijato 35 pro,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 proti zdrželi se přijato 36. To bylo staženo. Čtyřicet jedna. Pro. Ne, dva. Tak dva. protože všechny ostatní od 36 až po 41 byly staženy. Podle mých informací tedy. Zdá se, že kývete. Dobrá, budu vycházet z toho, že to je pravda. Takže 42, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nebo to radši zkontrolujeme. 42. Elektronicky budeme hlasovat. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 32 pro, 31 proti. Přijato. Tak teď 43 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 44 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 45 pro proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. Zamítnuto. 16 pro, zdrželi se přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Oddělené hlasování k 51. první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Druhá část, 51. elektronicky. zahvíjí hlasování. EPP má jeden hlas navíc. Uzavírám hlasování. 43 pro, 20 proti. Je to přijato. Kompromis 3 je na řadě. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 54 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se,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 Nejsme si úplně jistí, pojďme to elektronicky ověřit. 19. Máte odhlasováno? EPP má zase o jeden hlas navíc. Prosím, jak to vyřešte. Teď je to v pořádku. Uzavírám hlasování 28 pro 33 proti. Zamítnuto. Teď pozněvací návrh respektive kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 ve dvou částech, první část pro, druhá část pro, proti, zdrželi se, Pan předseda se omlouvá ještě jednou. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, 23. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Dobrá, druhá část 23. Elektronicky hlasujeme. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 27 pro, 32 proti. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zamítnuto. Konečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Má to hlasováno. Zavírám hlasování. 57 pro, dva se zdrželi. Blahopřejeme paní kolegyně Antonesku. So, wir kommen jetzt. Takže Teď se dostáváme k bodu 13 a budeme hlasovat o zprávě, která v podstatě si ještě zaslouží určité vysvětlení, protože si myslím, že tam došlo k nějakým změnám. Prosím, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Jenom chviličku. Jak už jsem říkal předtím, nechtěl jsem svádět žádnou bitvu k pozměňovacímu návrhu 1, i když samozřejmě to chápu, a chtěl bych jenom upřesnit, že stažení návrhů 1924 o to jsem žádal, protože tam byly v podstatě zcela protikladné věci vyjádřeny v těchto pozměňovacích návrzích pokud jde o lety, eh, zejména v noci. A v podstatě měly být zrušeny úplně všechny lety. To si myslím, že by mělo být zřetelné, že ten pozměňovací návrh je v tom nevině, protože se to v podstatě eh, dostalo na pořad jednání z eh, hlediska Združení evropských spotřebitelů a rozhodně se můžeme pokusit o zblížení tedy stanovisek, byť mohou být velmi odlišná. Takže nakonec stahuji tento pozmíněvací návrh, nicméně pokud můžeme tedy přednést i nějaké protinávrhy, tak jsem se o to sice pokusil, nepodařilo se, takže stahuji ten pozměňovací návrh A pokud bychom skutečně zrušili všechny noční lety, tak by vůbec nemohly vlastně fungovat takové ty klasické čartrové lety v době dovolených. Myslím si, že ten úmysl byl dobrý, ale možná to bylo trošku naivní stanovisko. Já se tedy podřizuji většině. Bylo to jenom takové doporučení, ale chtěl jsem, aby to bylo jasné a požádám sekretariát, a stínové zpravodaje, eh, aby tedy pokračovali v té práci a skutečně za to děkuji. Ano, děkuji, pane zpravodaji, skutečně to nebylo jednoduché téma. A teď hned začneme hlasovat. Takže 51, 51 pro, pro, proti, zdržel se, není přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 63 pro. Proti. Zdržel se. Takže to ještě ověříme elektronicky. Číslo 63. Takže Pepe má jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku. 60 pro a nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže to jasně prošlo. Ano, děkuji kolegové. 64 pro, proti, zdržel se přijato. Takže 65 odpadá, 66 kdo je pro, proti? Zdržel se? Přijato. 16. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je přijato. Ale ještě to prosím jednou ověříme teď 70. Všichni hlasovali. Takže uzavírám hlasování. 37 pro, 23 proti, takže je to přijato. Číslo 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 67 a 68 pro, proti, zdržel se přijato. 71 ověříme. Ověříme ještě 67, 68 elektronicky. Už všichni hlasovali. Eh, hlasování je uzavřeno. 29 pro, 32 proti, takže to je zamítnuto. A teď tedy 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sedmdesát dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devatenáct. Spravodaj ho stahl. Takže vlastně přecházíme ke 20. Pro, proti, zdržel se přijato. 76 pro, proti, zdržel se. Ne, není to úplně jasné. Budeme hlasovat elektronicky 76. Všichni hlasovali. Hlasování je uzavřeno. Jeden hlas EPP navíc. 35 pro, 26 proti. Přijato. Dále 77 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se přijato. 22 pro, proti, zdržel se přijato, 81 pro, proti, zdržel se přijato, ještě ověříme, ověříme tedy 1,80. Všichni hlasovali. EPP výjimečně ve správném počtu. Uzavíráme hlasování plus 29, minus 30, takže je to zamítnuto, ale velmi těsně. Takže 82 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se přijato. A teď budeme hlasovat o 24. 24, první část. Protože v každém případě ta druhá část odpadá, protože byla zamítnuta 19. Takže hlasujeme o první části 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 86. Pro, proti, zdržel se, Není to ještě jasné. Elektronické hlasování k 86. Se všichni hlasovali. Uzavíráme hlasování. 29 pro, 31 proti, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 90 a 91 stejné. Budeme hlasovat souběžně pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro. Ne, pardon, 92 už odpadá. Takže hlasujeme o 26. Pro, proti, zdržel se, přijato. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se přijato. 95 pro, proti, zdržel se přijato. 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ještě elektronické ověření 98. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je uzavřeno. 30 pro, 31 proti, zamítnuto. Takže teď 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 101. Ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 27. Pro, proti, zdržel se, přijato. Teď hlasujeme o 102, druhá část pouze. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ještě to ověříme. Ověříme 103. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování uzavřeno. 29 pro, 32 proti. Zamítnuto. Sto čtyřka pro, proti, zdržel se zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se přijato. 30 pro, proti, zdržel se přijato. 106 pro, proti, zdržel se přijato. 107 pro, proti, zdržel se přijato. 108 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 110 pro, proti, znovu, kdo je pro, 110 proti, zdržel se přijato. 31 pro, proti, zdržel se přijato. 109 pro, proti, zdržel se, není to úplně jasné, budeme hlasovat elektronicky 109. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se přijato 35 pro, proti, zdržel se přijato 112 pro, proti, zdržel se přijato 113 pro, proti, zdržel se přijato. 114 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 36 pro, Třicet šest pro, proti, zdržel se, přijato. Třicet sedm a třicet osm. Budeme hlasovat en blok pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 37, 38. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 23 pro, 37 proti zamítnuto. 115 pro, proti zdržel se zamítnuto. 116 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 39 Hlasujeme o 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se přijato 44 pro, proti, zdržel se přijato. Čtyřicet pět. Ale noční terminály byly vypuštěny, takže odkazujeme na ten text bez nočních terminálů. Kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato. 47 pro, proti, zdržel se přijato. Čtyřicet osm, čtyřicet devět dohromady pro, proti, zdržel se přijato. Padesát a 128. Stejné. Pro, proti, zdržel se, přijato. 123 pro, proti, Nejsem si zcela jistý, takže si provedeme elektronické ověření 123. Teď ukončuji hlasování. 36 pro, 23 proti, přijato. 124 pro, proti, zdržel se přijato. 126 pro, proti, zdržel se přijato. 126 pro, proti, zdržel se přijato. 127 pro, proti, zdržel se přijato. 130 pro, proti, zdržel se přijato. 129 pro, proti, zdržel se přijato. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. 52 pro, proti, zdržel se přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se přijato. Trojka pro, proti, zdržel se přijato. 54 pro, proti, zdržel se přijato. 4 pro, proti, zdržel se přijato. 55 pro, proti, zdržel se přijato. 5 pro, proti, zdržel se přijato. 6 pro, proti, zdržel se přijato. 7 pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka. A 57, totožné, budeme hlasovat společně pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se přijato. 12 odpadá, čili 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se přijato. 14 pro, proti, zdržel se přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď elektronické hlasování k celé zprávě. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 54 pro, 3 proti, 3 zdržení. Gratulujeme zpravodaji. Ano, opravdu dobrá práce. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. A teď se dostáváme k bodu 14 a 15, které probereme dohromady. Myslím, že paní McCaven si přeje vzít slovo a jenom bych chtěl objasnit jeden bod. Ano, čili 19 a 20. Včera nám bylo řečeno, že to budeme projednávat ještě dnes odpoledne, anebo to bude až zítra. Já bych chtěla, kdybyste to mohl objasnit. Ne, pardon, ne 19, 20, ale 20, 21. To je moje otázka. Takže ještě jednou, aby bylo jasno. Tak nejdříve se budeme zabývat e, e, zvířaty, a to je paní kolegyně Schnellhardt. A 20 a 21 tna, to ještě taky dneska zvládneme. Všem závisí teď eh, na tom, eh, kdo de facto se zástupců komise se sem dostane jako první. Takže podle toho bude záležet na pořadí. Každopádně body číslo 20 a 21 ještě máme dnes na programu. No a teď dávám slovo paní kolegyni Schnellhardt a budou to body 14 a 15 souběžně. Pane eh, předsedo, děkuji vám, eh, dámy a pánové, děkuji vám, že se můžeme znovu vrátit k debatě. Obdržel jsem řadu pozměňovacích návrhů a chtěl bych poděkovat kolegům za velmi konstruktivní spolupráci. Návrhy jistě obohatili celou zprávu, ale domnívám se, že debata nutná je e, protože musíme se ještě zamyslet znovu nad určitými zásadami. První zásada tohoto nařízení je taková, že smyslem, smyslem tohoto nařízení je postavit se postavit se důsledkům přeshraničním. To znamená, že toto nařízení se netýká zemí jednotlivých. Chtěl bych říci, že tady máme řadu iniciativ, externích iniciativ a to se týká zejména e, zvířat e, opuštěných, které nemají své pány. To je věc, e, kterou bych chtěl dát do souvislosti se směrnicí o pohodě zvířat a tam v bodě 24 máme, že budou vypracová, bude vypracována zpráva o opuštěných zvířatech s doporučeními pro členské země a kde bude prověřeno, provedeno vyhodnocení eh, elektronické registrace zvířat. Já bych řekl, že právě tento aspekt eh, zajímá mnohé. My eh, tento projekt, který máme v této zprávě, nicméně třeba si uvědomit, že jde o problém velmi komplikovaný, kterým se eh, zabýváme a v podstatě to nějak rychle nevyřešíme, protože tato zpráva se týká pouze zvířat překračující hranice, čili to je příliš úzké. Při zpracovávání tohoto tématu jsem si neustále dokola uvědomoval, že eh, pokud se týče opuštěných eh, zvířat, tak eh, tady to se nedá vyřešit jenom nějakým, nějakou předepsanou registrací. A konec konců opuštěná zvířata se stejně do banky nespíš ani nedostanou, nebudou, nebudou registrována. A já bych, ti dámy a pánové, chtěl upozornit na jednu věc. Ani eh, dobytek, ani eh, prasata, ani pro lidi neexistuje autorizovaná databanka, kde by bylo uloženo úplně všechno. A kdybychom nyní eh, se snažili dávat jakousi povinnost, aby do jakési evropské databanky každý registroval svoje zvířátko, tak to by prostě už eh, eh, bylo skutečně eh, těžko, těžká byrokracie a samozřejmě přehledné by to také nebylo. Kdybyste prostě někomu řekli, řekli babičce, Eh, že si má nechat registrovat kočku, tak ta vám řekne, jako na co já tu kočku mám doma na gauči. Čili já si myslím, že eh, takovýto požádavek by byl v podstatě takový extrémně autoritářský a já bych eh, skutečně prosil kolegy, abychom v tomto bodě, abychom se soustředovali zejména na mm, životní podmínky zvířat a protože takovýmto způsobem problém nevyřešíme, eh, akorát hm, tímto způsobem můžeme strašně nechat rozbět byrokracii a hm, s tím související náklady. Takže samozřejmě hm, mnohým by to vyhovovalo, byl by to skvělý obchod, ale to prosím ne, takže prosím dávejme od toho ruce pryč no, opuštěná a to toulá zvířata, to eh, se prostě musí řešit nějak jinak. Máme tady pozměňovací návrhy, eh, s nimiž bych se chtěl eh, zabývat. Tak tady jde o implantaci jakéhosi čipu. My jsme tady napsali, že to má činit eh, zvěrolékař či autorizovaný zvěrolékař a e, příslušná operace se musí zaregistrovat a vystavit průkaz. Eh, v některých zemích se postupuje nyní jinak a z tohoto důvodu jsem to také zapracoval do svého pozměňovacího návrhu, neboť e, Eh, neměli bychom eh, to, co v českých zemích je zavedené a funguje, eh, neměli bychom to rozpourávat. A pokud někdo chce čipovat zvířata, pak bychom to měli prostě umožnit, nicméně jsou tady určité odchylky. My tady hovoříme pod dohledem eh, zvěrolékaře. Někteří říkají, že, zle, že lékař je u toho zbytečný. Čili na jedné straně eh, tady máme eh, databanku, kterou žádáme, a tady na druhé straně zase uvolňujeme to označování či registraci. Já myslím, že to prostě takto hm, nejde. Překvapuje mě trošku to, že zde máme eh, mnoho úprav, eh, jaksi výjimek pro mláďata. A teď eh, já se ptám, proč? Proč se tady strhala taková kritika? My jsme v té původní zprávě konstatovali, že imunita se přenáší eh, z generace na generaci a že ve 12, prvních 12 měsících eh, není, možná, není možné očkování. Takže eh, jestliže jestliže eh, eh, je tedy potvrzení od majitele, že mládě nemělo kontakt venku, pouze byla, bylo s matkou, tak eh, by mělo být možné ho také převážet bez očkování. No a dále, hm, pokud se ta očkování týče, hm, ne všude máme možnost ověřit, jestli opravdu očkování bylo provedeno. Takže Eh, proto říkáme, že tedy eh, pokud eh, starší zvíře je tedy starší generace očkováno, má druhé, máme tady prohlášení, že nemělo externí kontakt, tak by to mělo být v pořádku, jenomže v mm, členských zemích jsou zavedené různé praxe a mm, mm, nevím, já si myslím, že tedy v zájmu majitele zvířata bychom mohli být poněkud tolerantnější, velkorysejší všem. Takže tím eh, těm majitelům tak trošku vycházíme vstříc. Eh, pak tady máme pozměňovací návrhy k přírodním katastrofám. Eh, my jsme podali návrh číslo jedna, kde tedy ta přeprava se může odehrát velice rychle. Informační povinnost členských zemích vůči veřejnosti, to je pro mě samozřejmost. E, tady máme jenom úpravu, e, která podporuje členské země a realizaci jejich e, kompetence. Pokud to bude takto odhlasováno, tak proč ne? No ale Eh, já myslím, že to není nutné, že pokud to tam tedy chceme mít, eh, prosím, proč ne, ale v podstatě dá se počítat s tím, že taková informace eh, stejně musí být dána příslušným orgánům. Pak tady máme velkou část pozměňovacích návrhů a tady nevím, jestli je to správný postup, a sice omezení nejvyššího počtu a výjimky. Zatím tedy člověk může převážet maximálně pět eh, zvířat eh, přes eh, hranici, aby se tedy jaksi zabránilo nebo aspoň se utlomil pašování zvířat. My tady jsme dostávali spoustu otázek nebo upozornění v tom, že třeba Eh, když jsou nějaké psí výstavy nebo co, tak to omezení na pět psů je málo. Takže jsme řekli, dobře, zkusíme jinou úpravu, která by do toho vnesla určitou flexibilitu. Já tedy si myslím, že to možné je, ale prostě eh, není možné, eh, jak si, abychom tady žongovali s čísly, nebo prostě eh, to nechali úplně volné, bez čísla to asi nejde. Evropská komise za pět let předloží vyhnotící zprávu, jak tato legislativa funguje a v čem je třeba ji eventuálně upravit. Takže myslím si, že ten eh, svůj pozměňovací návrh, který jde v podobném smyslu, bych tam ponechal. Je tam ještě několik drobných nesrovnalostí. A sice a eh, to, jsou, to se týká eh, psů, Eh, loveckých psů, eh, že ty by měly mít výjimku. Ovšem já jsem od eh, mysliveckých svazů nikdy nedostal žádný požadavek o výjimku, takže nevím. Takže to, co jsme tady zapsali, tak to je pro výstavy, sportovní akce a podobně. K tomu je třeba vždycky předložit nezbytný doklad. Takže Eh, myslím si, že tato úprava hm, to celku dobře umožňuje, je možné ji takto schválit. Pokud se týče eh, povinných údajů v průkazu, tak tady paleta eh, je veliká od nuly až po strašně moc. Já myslím, že bychom se měli tedy soustředovat na rasu a barvu Eh, pak eh, tady někdo žádá, že tady měly být ještě uvedení poslední dva, poslední dva eh, majitelé. Já myslím, že to není třeba, protože každé zvíře po narození je nějakým způsobem očkováno a je k tomu vystaven průkaz, čili já si myslím, že to není třeba a možná, že i v tom průkazu tam ti majitelé uvedení jsou. Dále tady máme návrhy na povinné ukládání zvěrolékařské dokumentace. My tady eh, říkáme, že by to mělo být aspoň tři roky, aby to bylo, já myslím, že to tak může být, že to tak můžeme mít potom jaksi jednotně v celé Evropě a to by tak šlo. Dámy a pánové, já se domnívám, že také ty změny, které se týkají nedodržování předpisů a také zabíjení, já myslím, že to je celkem v pořádku, že je správné tady přijmout tu a tam nějaký ten, nějakou tu změnu. Ale já myslím, že tolik eh, k těm nejdůležitějším bodům a mm, my teď momentálně zatím nemůžeme hovořit o evropské databance, poněvadž to téma je zatím příliš komplikované a má mnoho aspektů. Takže já si myslím, že eh, bychom se měli opravdu soustředovat jenom na tu zprávu o životních podmínkách zvířat a já myslím, že to bude celkově lepší postup. Děkuji vám. Děkuji, pane Šelnáde. Nyní kolega Justas Palakis jako nový zpravodaj. Danke, Herr Vorsitzende, Diakolix. Děkuji kolegové a kolegyně. Myslím si, že většina pozměňovacích návrhů vylepší tento text a je potřeba je podpořit. Já osobně podpořím všechny pozměňovací návrhy, které zvýší transparentnost a stíží zneužívání tohoto systému tím, že by se falšovaly dokumenty. Proto si myslím, že pasy či eh, identifikační dokumenty pro zvířata musí být předtištěna a to autorizovanými orgány. Měly by obsahovat informace o posledních dvou majitelech tohoto identifikačního dokumentu. Záznamy o předchozích eh, majitelích také musí být dostupné. Tím, že tyto informace budeme zachovávat, se zabrání tomu, aby se lidé přehazovali ze sebe zvíře eh, tam a zpátky jenom proto, aby eh, zakryli jeho původ. Dá se to vyřešit elektronickou databází. Většina členských států má k dispozici dobré elektronické systémy, nicméně chybí propojení těchto databází z jednoho centralizovaného systému. Rád bych, aby se komise vyjadřila k těmto pozněvacím návrhům. Pro mě jsou tyto pozměňovací návrhy přijatelné. Podporuji také výjimku. Neměly by se požadovat u zvířat v zájmovém chovu titrace protilátek, pakliže se prostřednictvím třetího státu, který není dostatečně regulován, převádějí z jednoho státu do druhého. A to pouze za předpokladu, pokud dané zvíře zůstane v přepravním prostoru nebo na mezinárodním letišti. Toto by se ale mělo používat pouze pro leteckou, železniční a lodní dopravu. Pakliže bychom to přesunuli, eh, to umožnili i v silniční dopravě, tak by zvířata velmi trpěla. Obecně řečeno, je jenom pár otázek, ve kterých nesouhlasím se zpravodajem. Například, kolik let by měli veterináři uchovávat údaje o identifikačních dokumentech zvířat v zájmovém chovu, nebo co může sloužit jako dokument, který dokáže a výjimku pro více než pět e, psů cestujících na výstavu. Ale myslím si, že v této oblasti se určitě dohodneme. Děkuji. Děkuji. Chris Davis za liberální frakci nyní. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Velmi rád slyším, že vaše kočka je na gauči, moje kočka sedí na moji klávesnici a vždycky se strašně rozčílí, když se ji snažím odtud vyhnat. Ale pár otázek. Za prvé, ta centrální databáze centrální referenční bod. Obecně mám pocit, že by to byla přílišná regulace, ale ostatní říkají, že se to poměrně jednoduše zavádí. Zajímalo by mě, jak se na to dívá komise. Pro tuto chvíli já mám pocit, že tento krok je nadbytečný. Předložil jsem pozněvací návrhy týkající se vyhledatelnosti majitelů respektive nutnosti zachovávání těchto informací. Možná, že je potřebujeme, ale když se dívám na celou tuto zprávu, tak vidím 165 pozněvacích návrhů a chci, aby regulace byla jednoduchá, jednoduše proveditelná a přitom účinně zabezpečila ochranu proti vsteklině. Na druhou stranu nechci, aby tam vznikla nějaká hluchá místa eh, pro komerční přesuny chovu eh, zvířat a pro neakceptovatelné praktiky. Minulý týden proběhl seminář týkající se převozu exotických zvířat v zájmovém chovu a musím říct, že tam byly strašné věci, že to jsou zvířata, která často odchytí v divočině, eh, často někde u rovníku ničí to biodiverzitu, není to o vsteklině, je to o biologické rozmanitosti. A ukázali nám čísla a fotografie, ze kterých vyplývalo, že 70% zvířat umře ještě, než se dostane k, do velkoobchodu, na tož tak do Zverinexu. Nevím, jestli bychom nemohli využít této příležitosti a upozornit na tento problém třeba prostřednictvím pozměňovacího návrhu, protože uh, já samozřejmě, když uvažuji o této problematice, tak eh, o tom uvažuji z pohledu koček a psů a nechci, aby to bylo příliš regulováno, protože majitelé mají pochopitelně rádi své domácí miláčky, ale na druhou stranu, eh, pokud je to čistě komerční chov, tak, jim, tak často těm chovatelům je úplně jedno, jestli těm zvířatům se daří dobře nebo ne. Je to v podstatě kus masa, který má vydělat peníze. Takže Komise, vyjadřete se k tomu. Já vím, že to možná není tak závažné jako ta předchozí otázka, ale chcete se zabývat eh, otázkou regulace a převozu exotických zvířat někdy v dohledné budoucnosti. Děkuji, Chris Davisi. A teď eh, má slovo kolegyně Evans. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji. Mám pocit, že tady je těžkost. Na jednu stranu chceme, aby se lidé mohli pohybovat i se svými zvířaty, na druhou stranu je potřeba zajistit eh, bezpečnost a ochranu veřejného zdraví. Myslím, že panu zpravodaji se podařilo vypíchnout všechna hlavní témata, na která se všichni chceme soustředit. Všichni chceme dosáhnout vyváženého řešení, tak doufám, že se nám podaří se dohodnout. Teď k databázi. Já jsem bohužel nebyla na zasedání stínových zpravodajů, ale vím, jaké mají starosti týkající se byrokracie, do určité míry s tím souhlasím. Ale já jsem to pochopila tak, že už existují v 26 členských státech nějaké národní databáze. Takže já se dovedu představit, že by bylo smysluplné, aby se na evropské úrovni koordinovaly tyto databáze, protože následně eh, bude jednodušší cokoliv dohledat a rychleji reagovat pakliže někde propukne choroba. A také to pomůže bojovat proti nelegálnímu obchodu. Určitě, ale se můžeme o tom ještě dále pobavit a případně se dohodnout. Další otázka, o které hovořil eh, pan zpravodaj, je implantace eh, těch čipů vysílacích. A teď jde jenom o to, jestli by nad tím měl dohlížet veterinář nebo ne. Mně šlo o to, že třeba ve Velšsku různé charity a místní orgány čipují zvířata na různých místech a pokud by tam musel být vždy veterinář, tak by jim to v podstatě bránilo v tak širokém zakrojení jejich působnosti. Teď maximál, maximum pěti přesouvaných zvířat. Tady souhlasím s Krysem v tom, že by se to dalo zneužít, ale mám pocit, že všichni směřujeme ke stejnému cíli. Určitě se dá o tom bavit. To tež platí pro výjimku pro zvířata mladší než 3 měsíce. Tady mám v podstatě stejné obavy, jako jsem zmínila minule, když jsme o tomto nařízení diskutovali. Takže se těším, že se mezi stínovými zpravodaji budeme moci pobavit o těchto otázkách. Určitě se dohodneme na všech, pokud ne na všech, tak na většině těchto otázek. Děkuji. A Nyní eh, paní pan eh, Jana a takže Anna Rozpasa, pana Jana Kudakryse. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám eh, podklady od kolegyně, která je naší stínovou zpravodajkou k tomuto tématu. A já to nyní budu muset přednést anglicky. Tak především je třeba uznat, že zpravodaj se velice opírá o návrh komise a e, předkládá pozměňovací návrhy, které můžeme podpořit. Návrh e, výrazně zmenšuje administrativní zátěž, což e, si domníváme, že bude mít dobrý vliv. Myslím, že zásadní je, aby se neomezovalo čipování zvířat na zvěrolékaře, eh, poněvadž existují další kompetentní osoby, které toto mohou kvalifikovaně provést. Druhá věc, kterou tady chceme zmínit, je eh, z, transport zvířat eh, na akce, jako jsou výstavy zvířat, aby hm, tyto výstavy nebyly nějakým způsobem narušovány a zároveň, aby bylo eh, zabráněno podvodům do článku 40. Dále je jasné, že v případě eh, zvířat, eh, které mm, nevyhovují požadavkům, eh, tak musí být stanovena zodpovědnost majitele v zemi původu. Celkově pozměňovací návrhy posilují návrh komise i zprávu zpravodaje a my jsme připraveni s ním spolupracovat na kompromisech, než se o to bude hlasovat výboru. Takže tolik z naší strany, ale jinak se na to dívám podobně jako Chris. Taky mám psa a kočku, eh, které se, kteří se válejí všude možně a já tedy, mě by ani nenapadlo ve snu zvířata nechat jenom tak a e, strpčovat život zvěrolékařům obecně. Myslím, že hodně závisí na tom, aby se vysvětlilo, vysvětlilo majitelům, že jsou zodpovědní za svá zvířata. Jinak tedy, pokud e, to eh, někdo toto zvíře nenechá řádně naočkovat, zaregistrovat, očipovat a tak dále, tak prostě ať žádné zvíře nemá. Já myslím, že bychom eh, to neměli eh, udělat tak, aby to bylo příliš těžkopádně, ale všichni, aby věděli, že mají zodpovědnost. Děkuji vám aber der Kollege Jutta tady není, ale pan kolega Sanoni se hlásí. No, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Jsou to důležitá pravidla na ochranu evropských občanů moci převážet zvířata v rámci EU a také se to týká tedy pravidel na ochranu zvířat. Týká se to i ochrany zdraví občanů. Vzhledem k tomu, že zde existuje celá řada chorob, které mohou tato domácí zvířata snadno přenášet. Pokud je o evropskou databázi či databanku, která by byla eh, přístupná všem členským státům, a to s snazším způsobem, bylo řečeno, že se jedná o určitý byrokratický systém. Například tedy různé čipy a podobně. To jsou věci, které se v některých členských státech již využívají. V některých eh, italských regionech již byl tento systém zaveden a mohu kolegy uklidnit, že pokud eh, někdo potřebuje převážet kočku z jednoho členského státu do druhého, může se obrátit na cestovní kancelář, která ji umožní kontakty s osobami, jež potřebují potom, jež ji mohou informovat tedy o potřebných věcech, o potřebných náležitostech. Pak samozřejmě je tady otázka určitých výjimek při očkování proti vsteklině a kolega tady velmi správně připomněl, že mezi 12. a 16. týdnem vzniká určité tedy období citlivější, kdy může dojít ke kontaminaci. Kontroly nejsou na hranicích nijak eh, četné a převozy zvířat nejsou často kontrolovány. Takže v něčem by se vlastně zavedla pravidla, která by byla mm, mírnější než ta, která máme doposud. Například v Itálii Eh, máme třeba určitá pravidla pro převoz zvířat do věku tří měsíců, zejména pokud jde o psy. A pak je tady otázka eh, hrozby nezákonného převozu. Máme 400 štěňat, která byla převezena z Maďarska a většina těchto štěňat měla padělané dokumenty a šlo opravdu o velmi tedy mladé jedince. Takže problém je problém té chybějící kontroly a šlo by o to zavádět pravidla spíše přísnější než tedy méně přísná. Pokud je o 34, tam máme v podstatě tedy tu výjimku z toho pravidla pěti zvířat zase by tady šlo o to, že by se vlastně zvětšily, rozšířily tedy eh, ty možnosti eh, a že je to třeba zvážit. Další úvaha se týká určitých pozměňovacích návrhů jako 181, 190 a 219. Tam se hovoří o dokumentech, eh, které jsou potřeba jako doprovodné dokumenty pro zvířata a je tam také příloha B. E, týká se to zvířat, která nejsou ani psy, ani kočky, ani fretky. A v podstatě e, tam mohou být z určitého pohledu opravdu znepokojivé věci zavedeny, protože e, zrušit to omezení na těch pět a nezavádět vůbec žádné limity, to je možná sporná otázka. A pak je tady otázka také kolektivních povolení. Například by bylo možné převést třeba stovku ptáků s jediným dokumentem. Čili tady zase pozor. Jedním z důvodů těch pozměňovacích návrhů je, že ty ptáci musí být podrobeni kontrole, zdravotní kontrole. V Itálii se například v době tedy epidemie ptačí chřipky rozhodlo, že e, některé tedy chovné druhy, které mohou být používány i jako zvířata, e, jako domácí mazlíčci, že to v takovém případě tedy nebude použitelné, protože by to šlo proti zájmům občanů, které musíme ze zdravotního hlediska chránit. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci ke konci eh, řečníků, tady seznam řečníků a nyní bych tedy dal eh, eh, slovo kolegům z komise, aby se k tomu vyjádřili. Vážený pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl připomenout jednu věc pokud jde o historický vývoj tohoto nařízení. Jde tam o to, aby se bránilo šíření závažných chorob zvířat s dopadem na lidské zdraví na základě neobchodních přesunů těchto e, zvířat v rámci zájmového chovu. A Samozřejmě to nebyl jednoduchý úkol před devíti, deseti lety, když se rada a parlament zabývali a přijali tedy toto nařízení, tak to nebylo nějak jednoduché. Jsem rád, že dnes tady v dnešní diskusi zaznělo o tom, že se právě hovoří o šíření eh, nemocí zvířat na základě přesunu těchto zvířat v zájmovém chobu. A nařízení opravdu už v celé řadě otázek správně odpověděl. E, šlo skutečně tedy o to bránit šíření e, nemocí zvířat na základě tedy e, toho, že lidé přicházejí do styku s těmito zvířaty v zájmovém chovu, omezit tedy určitým způsobem ty přesuny ale zároveň tedy umožnit občanům, aby mohli tato zvířata sebou na cesty brát, pokud si to přejí. A musíme říci, že to nařízení opravdu funguje, že funguje dobře a že se nám podařilo splnit jeho hlavní cíle. Dnes jsme si vyslechli celou řadu poznámek od členů parlamentu. Většinou ovšem se to týkalo jenom podrobností a my jsme velmi rádi, že tady tyto úvahy zazněly, správně si je zaznamenáváme. Budeme čekat eh, na hlasování v tomto výboru i na plenárním zasedání parlamentu. Ale jak říkám, skutečně hovoříme zde pouze o detailech ve vztahu k tomu hlavnímu cíli. To, co musíme skutečně zohlednit, je skutečnost, že se musíme snažit věci zbytečně nekomplikovat. Eh, že se máme zabývat pouze tím, kdyby skutečně vznikl závažný problém v souvislosti s platnými pravidly. A to, že tedy může dojít k převozům, které jsou nezákonné, že ta zvířata budou obchodně využitá a budou převážena jako zvířata, která nemají plnit obchodní účely. Takže skutečně tady zásadní úlohu plní kontroly a ty kontroly provádějí členské státy a my jsme na základě článku 25 posílili návrh komise. Pokud je o právní rámec pro členské státy, aby skutečně ty kontroly mohly členské státy provádět. Také jsme hovořili o elektronické databázi. Existují elektronické databáze na národní úrovni. Nevím, jaká je tedy jejich užitečnost. V každém případě ovšem nemohou zaručit bezpečnost neobchodních přesunů těchto zvířat v zájmovém chovu z jednoho členského státu do druhého. Čili cílem těchto eh, databází je něco jiného než to, o co usilujeme zde. Jde o to, abychom harmonizovali v tomto nařízení takovéto typy databází, ale to si myslím, že není opravdu správná cesta, protože to by vedlo k další zbytečné byrokracii a nijak bychom tím nezlepšili zabezpečení eh, určitých podmínek pro tyto přesuny zvířat. Pak je tady ještě otázka Eh, exotických zvířat v zájmovém chovu. Zde také tedy nás eh, zajímá, co chce dělat komise ve vztahu k dovozu těchto zvířat. Skutečně dovoz problematický je, ale tím už se dostáváme za rámec právního jaksi systému zavedeného tímto nařízením. V diskusi zazněly různé návrhy i ve stálem výboru, eh, zejména tedy pokud jde o určité druhy zvířat, které mohou být zejména velmi problematické v té zdravotní oblasti. Jde tady skutečně také o tu rovnováhu mezi dobrými životními podmínkami pro zvířata a e, také tedy to, o co nám jde z hlediska zdraví. Je třeba, aby skutečně ta zvířata byla převážena za podmínek, které nijak neohrozí jejich dobrý zdravotní stav, abychom skutečně zachovali i proporcionalitu a myslím si, že je důležité tuto věc nestrácet ze zřetele. Komise ve velkých takových hlavních směrech zachovává vlastně stejný právní rámec. Hlavním důvodem, proč komise předložila eh, tuto záležitost, je zase propojení s Lisabonskou smlouvou. A v tomto ohledu připomínám stávající pravidla týkající se přesun zvířat v počtu nevětším než je pět kusů. Jestliže majitel má převážet více jak pět zvířat, pak se uplatňují pravidla stejná, jako kdyby šlo o zvířata využívaná obchodním způsobem. Takže je skutečně třeba mít veterinární osvědčení. Toto osvědčení často má určitou omezenou dobu platnosti, takže dokud je to osvědčení platné, mohou se ta zvířata převážet z jednoho státu do druhého, ale je tady skutečně povinnost mít vydané veterinární osvědčení a to všechno nadále platí. To všechno tedy na základě nařízení komise 388 z roku 2010. Tady Komise žádá parlament a radu, aby zde měli tedy přenesenou pravomoc na základě článku 40 odstavec 2, kde komise na základě zkušeností na schromážděných za dobu platnosti nařízení, které jsem teď citoval, může uvěřit, zda se tedy mají či nemají potvrdit ta stávající pravidla. Ale to je skutečně jenom zase určitý detail. Komise si myslím může potvrdit tu otázku aktu v přenesené pravomoci v souvislosti s úpravou tohoto tématu. Pokud jde o elektronické čipy, microchipping je termín použitý v textu. Tady se mi zdá, že existují pravidla, která fungují a že je zbytečné to zase byrokraticky více zatěžovat. Ponechme na členských státech, aby rozhodli, který tedy profesní orgán nebo která osoba bude nejvhodnější. Myslím, že jsem se zabýval všemi zásadními poznámkami a ještě bych chtěl dodat jednu věc. Nařízení nemá za cíl zajistit naprosto dokonalou sledovatelnost všech psů a koček, které se převážejí z jednoho státu do druhého. To by byla nesmírně tedy nákladná a zatěžující práce a my se domníváme, že by to bylo zcela neuměrné proti cílům tedy nařízení, které, jak už jsem říkal, již tedy našlo svůj výraz v současném nařízení. Děkuji a ještě na závěr pan Schnellhardt jako zpravodajem. Děkuji vám, kolegové, za komentáře k této zprávě. Domnívám se, že i komise se vyjádřila užitečným způsobem. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat, že si ještě jednou eh, chceme důkladně uvědomit eh, meze tohoto nařízení, jeho zodpovědnost, nechceme přes tyto meze přejít. Já jsem nicméně pevně přesvědčen, že se stínovými zpravodaji eh, se nám podaří dosáhnout převážně s převahou většinový výsledek. Já srdečně děkuji za diskusi. Děkuji, pan Šahaté. Ehm, body 15 a 16 budou hlasovány 6. Ledn, 6. listopadu. Ehm, plénum zatím nemáme stanovený termín. Ehm, tolik k tomuto bodu. A teď se dostáváme k bodu číslo 21. A tady dávám slovo paní Satohasi za frakci zelených. Pardon, ne, nejdříve dáme slovo komisi. Takže prosím vás o úvod. Thank you very much for your flexibility and the time. Děkuji mnohokrát za flexibilní přístup. La commission est tout à fait consciente des... Komise si uvědomuje rizika spojená se zdravotními problémy, které mohou být způsobeny právě na základě určitých výfukových plynů. A vycházíme tedy z toho, co bylo přijato 12. června v rámci Světové zdravotnické organizace, minimalizovat tedy ty dopady na zdraví, pokud jde o výfukové plyny vznětových motorů. Euro 5, Euro 6, který se týká mm, osobních vozidel, Euro 6 nákladních automobilů a mělo by to do budoucna vést k tomu, že bychom mohli podstatně tedy snížit eh, obsah jemných částic. Cílem komise je aby podstatné snížení, kterého má být dosaženo v budoucnosti, zejména v roce 2014 u vozidel, by měly skutečně bez k tomu, že bychom byli schopni omezit dopady těchto jemných částic na zdraví. Kromě toho, co se tedy udělalo pro ty vznětové motory, týká se to tedy také vlastně určité obnovy vozového parku a jak to navrhoval váš výbor díky pozměňovacímu návrhu, který byl eh, přijat při přijímání textu Euro 6 pro nákladní automobily. Máme tedy určité normy, které mají umožnit v podstatě úpravy na stávajících vozidlech pro rok 2013, abychom tedy zajistili tyto úpravy nákladních automobilů. A komise také pracuje na tom, že by se měly v podstatě omezovat eh, ty emise jemných částic u stavebních strojů, které také přispívají eh, k emisím tedy těchto jemných částic a zase by mělo dojít tedy k podstatnému snížení a komise by měla v roce 2013 přijmout tedy návrh, který by to umožnil. Čili to jsou určité základní informace o probíhajících jednáních týkajících se omezování tedy emisí jemných částic a jejich dopadu na zdraví. Vielen Dank. Satuhasi. Děkuji paní Satuhasi. Děkujeme komisi za odpověď. Ale pokud jsem vám dobře rozuměla, tak odkazujete pouze k normám, ježíš byly přijaty. Tady jde o novou klasifikaci výfukových plynů z dýzlových motorů, které byly zhledány jako karcinogenní. V hodnocení dopadů se hovoří o dopadech na umrtnost a další a onemocnění a zajímalo by mě, srovnává se to tedy s náklady na vyčištění těchto technologií a zajímalo by mě, jestli Evropská komise upraví nákladů, eh, nákladu přínosovou analýzu vzhledem k tomu, že výfukové plyny byly zhledány za karcinogenní u dýzlových motorů. A také by mě zajímalo, jestli Evropská komise má záměr sladit normy emisí z vozidel. Pokud jsem vám dobře rozuměla, tak odkazujete k rozhodnutím, která již padla. Zajímalo by mne ale, jestli si myslíte, že bychom neměli posílit tyto normy ještě. Děkuji, Korine, prosím. Děkuji, pane předsedo na podporu toho, co řekla paní kolegyně. Myslím si, že opravdu máme před sebou závažný zdravotní problém, problém pro veřejné zdraví. Nicméně používání stávajících norem a postihy, e, například v zemi, ke, ze které pocházím, tam tedy se tyto Eh, věci jasně ukazují, že ty normy nejsou dodržovány a že to je velmi důležitá věc. Všichni víme, eh, kolik to tedy přináší nákladů mm, pro výdaje na veřejné zdraví, například tedy všechny nemoci dýchacího ústrojí a právě způsobené těmi jemnými částicemi. Otázka tedy zní, zda bychom neměli mít opravdu mnohem důraznější politiku a že bychom tedy možná měli přijmout jaksi nějaká opatření v těchto ohledech. Děkuji. Příští rok bude tématem vzduch v Evropě a máme zde návrh komise na stanovení nových limitů. My tedy nyní máme definovány cíle, ty mohly být klidně náročnější, ale bylo zjištěno, že de facto nebyly dostatečně zohledněny zdroje. Na to jsme si netroufli, poněvadž to bychom se dotkli významných hospodářských zájmů. Čili tady jde tedy o prostě z, eh, zrušení určitých zdrojů, ale eh, pokud chceme redukovat eh, emise CO2, tak samozřejmě jde o to, aby byla, byla nízká spotřeba, poněvadž to je také potom nižší produkce jemného prachu. A to samozřejmě stojí spoustu peněz a muselo by to být analyzováno, nakolik tedy, kolik by to stálo a co by to přineslo. No, to uvidíme. Ale ještě je Karl Schlitter. Děkuji. Já jsem si říkal, doma jsem se setkal s eh, ekology a hovořili o normách pevných částic ve vzduchu. A bylo řečeno, že nechcete u těch opravdu jemných částic zpřísňovat normy. Protože ty jsou karcinogennější než běžné pevné částice. Tak co PN1 a ještě jemnější částice? Učiníte něco v této oblasti? Děkuji, nikdo dále se nehlásí do debaty, takže eh, vracím slovo komisi. Prosím můžete odpovědět na otázky, které zde zazněly, prosím. Merci. Plusieurs éléments. Děkuji. Pokud jde o strategii v oblasti kvality ovzduší, mám pocit, že pan Potočník má v úmyslu navrhnout v roce 2013 určitou určitý přeskum vlastně všech pravidel, která se týkají kvality ovzduší. Teď pokud jde o ty konkrétní nástroje na snižování, na účinné snižování tedy těch znečišťujících eh, prvků, ano, byly zde již určité iniciativy přijaty, některé poměrně nedávno a některé z nich, zejména tedy v oblasti automobilového průmyslu, v oblasti nákladních automobilů a postupně budou vstupovat v platnost, zejména tedy pokud jde o automobily, protože v roce 2014 se má zavádět norma, která má způsobit, že se bude muset používat povinně eh, filtr na částice. Doposud to tedy nebylo příliš za to v potaz, ale mělo by to skutečně výrazně přispět ke snižování jednak objemu, jednak množství eh, těchto částic a už zde tady byly předpokládány tedy určité změny, které ovšem budou zaváděny teprve postupně. Při diskusích, které se vedly k těmto různým iniciativám, proběhla vlastně rozprava právě v této místnosti, v tomto sále, abychom se rozhodli, co budeme dělat se stávajícími vozovými parky, ať už jde tedy o osobní automobily nebo nákladně. A s parlamentem jsme se dohodli na to, že je třeba v podstatě zavést retrofitting, abychom skutečně byli schopni e, zavést tedy opatření zejména pro nákladní automobily používající dýzlové motory, abychom mohli skutečně výraznou měrou snížit emise zejména tedy částic. To je jedna z věcí, která se teď také připravuje. A poslední věc, která se chystá, je omezování emisí částic u stavebních strojů. Tam jde skutečně o zcela nový návrh, který by znamenal, že v roce 2013 by se mělo tedy dále ještě omezit vlastně, eh, měly omezit emise částicí z těchto jednotlivých eh, odvětví. Teď je tady samozřejmě otázka studií dopadu nebo studií nákladů a zisku. Je to jedna z určitých možností. Prozatím se o tom tedy nerozhodlo. V každém případě, pokud je o studie dopadu, které se udělají například v oblasti těch stavebních strojů, takže v podstatě veškeré tedy motory, které pro stroje, které nejsou přepravovány nebo které se samovolně nepřepravují po silnici, to jsou tedy věci, které se v současné době dotahují. To jsou tedy ještě určité podrobnosti, které jsem k tomu mohl říci. Vielen Dank. Děkuji vám za podané vysvětlení. Samozřejmě jsme s eurem, 5 eurem 6 dosáhly velkého pokroku. E, pokud se týče té velikosti částic, tak tam je vlastně kritické 2,5 mikronu a menší. E, to je důležité z hlediska vdechování. Samozřejmě ještě je třeba to trošku dotáhnout No a pak eh, tímto způsobem je třeba postarat se o čerstvý vzduch v Evropě. Já vám tedy děkuji, děkuji také za flexibilitu, že jste mezi nás zavítali již dnes odpoledne, za to vám srdečně děkuji. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je číslo 20 a to bude debata s komisí. A, a také děkuji eh, za flexibilitu Eh, že jste se dostavili již dnes odpoledne. Ale nejdříve, prosím, uvěte nás do problematiky. Thank you, Mr. Thank you very... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji, že jste mi dali možnost eh, takto uvést naše nedávné sdělení. Jsem velmi rád, že i nám jste prokázal určitou vstřícnost a zohlednil i můj pracovní program. My jsme předložili sdělení, které se týkalo toxicity eh, chemických látek, směsí chemických látek. A chci jenom zhrnout dva hlavní pilíře, na kterých stojí toto sdělení a potom zmínit pár opatření, které považujeme za nezbytná. Nejprve jsme tedy provedli inventuru stávajícího stavu, respektive zadali ji podle běžných pravidel. Týkalo se to, jak jsem říkal, toxicity směsí chemických látek. Tu zprávu jsme se následně nechali přeskoumat vědeckým výborem, pod eh, generálním ředitelem pro zdraví a na základě přeskumu této první zprávy jsme se snažili zjistit, co je vědecky již prokázáno, kde jsou ještě určité mezery a co můžeme udělat pro to, aby se ty mezery zaplnily. V závěrech sdělení upozorňujeme především na potřebu zaplnit nedostatky v našich znalostech. Jinými slovy tedy chceme pracovat na platformě pro údaje sledující tyto účinky chemických látek, tak abychom měli jedno místo, kde najdeme informace o chemických látkách, jejichž účinky sledujeme Eh, v životním prostředí u lidí a u ostatních druhů žijících v životním prostředí, tak abychom věděli, jaké prvky a jaké směsi se objevují v přírodním prostředí v Evropě. A následně druhé opatření. Jeho cílem je více pochopit eh, toxické účinky chemických látek, a to především v rámci horizontu 2020. Chceme si tím posílit určitou databázi znalostí, na základě které potom budeme moci zacházet i s chemickými látkami, u níž na základě stávající právní úpravy nezbíráme komplexní údaje. Potom tam jsou dvě opatření, která se spíše týkají právní úpravy a potom už asi skončím. Jedno opatření má za cíl přeskoumat prioritní chemické směsi, u kterých máme buď důkazy, anebo informace. Chceme zjistit, jestli samotná směs je riskantní a násl- riziková a následně a na základě jaké právní úpravy můžeme řešit takováto rizika. To je tedy první opatření. Za druhé, chceme vytvářet určité hlavní směry pro další právní úpravu eh, v oblasti chemických směsí, tak abychom zajistili eh, konzistentní přístup k hodnocení chemických směsí. Poslední dvě opatření eh, má na starosti skupina složená z různých generálních ředitelství, které mají na starosti chemické látky a také agentur a jiných orgánů, které mají co říci k hodnocení chemických látek, a to především směsí. Tolik tedy krátce úvodem k našemu sdělení a budu se moc těšit na výměnu názoru. Doufám, že budu schopen odpovědět na otázky vážených poslanců a poslankyň. Děkuji, pane Hansle. A kolega Kolegyně Veslun se hlásí. Děkuji, pane Jansnem. Také já jsem se velice pečlivě zabývala touto problematikou a samozřejmě, že vstoupit do těchto návrhů je velmi obtížné a mě trošku dělá obavy rychlost. Víme, že je to problém. Víme, že to urychluje také všechna další opatření. My máme v legislativě zakotvený princip předběžné opatrnosti, který nám tedy eh, který nám eh, ukládá přijímat další opatření, pokud se domníváme, že jde o lidské zdraví. A eh, rada nordických eh, ministrů eh, se usnesla, že vzhledem k tomu, že eh, pevné částice se, ode, se nacházejí v různých zákonech, tak se navrhuje tedy ze strany Skandinávie snížit limity, eh, protože je tam hodně různých eh, limitů z různých situací, které se uplatňují. Takže eh, chceme toto snížit, snížit limity v jednotlivých legislativních dokumentech, aby ta suma byla potom menší. To samozřejmě je celkem úsporná z hlediska nákladu, nepotřebujeme nové studie, prostě stačilo by jenom jít do těch eh, stávajících zákonů a eh, poněkud to eh, tam zahýbat s těmi limity. Mám dvě otázky. Podle současně platné legislativy týkající se jednotlivých chemikálií, bylo by možné zohlednit vliv kombinace různých chemikálií. Existuje nějaký způsob, jak eh, to omezit, eh, tedy stanovit limitní hodnoty a pokud ano, eh, pokud se takováto kombinace někdy posuzovala, máme nějakou tedy studii, která by ukazovala, že existují určité kombinace a podle kterých by se navrhovalo, aby určité látky, určité kombinace byly zak- zakázány. Děkuji kolegyně Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve říci, že jsem velmi ráda, že se skutečně DG pro životní prostředí s takovou vervou chopilo problému, který je velmi důležitý a že my se skutečně pokusíme co nejvíce tedy stát vám po boku, abychom vám pomohli když si vezmu tedy zpět to sdělení z května roku 2012, tak mám v podstatě poznámky a otázky navzájem propojené. Říkáte, že vznikne ad hoc pracovní skupina, kde budou tedy různé eh, agentury a další orgány zastoupeny, že to skutečně umožní určitý průřezový přístup. Chtěla bych vědět, zda chcete také zainteresovat například NGO a další skupiny, třeba průmysl a podobně. A zda si myslíte, že tato skupina ad hoc bude moci skutečně pravidelně být v kontaktu s parlamentem a informovat jej o postupu prací. Dále komise počítá s tím, že by se vypracovaly guidelines pro takový konzistentní přístup, pokud jde tedy o ty směsi, které by měly mít jaksi prioritní ráz Můžete nám k tomu prosím říct něco více, jak se vlastně mají tyto guidelines potom prakticky uplatňovat a dále, zda, jak se říká i ve sdělení, tam samozřejmě nemá tedy dojít k tomu, že by se měla nahrazovat stávající pravidla, ale ta ovšem existují ve všech oblastech. Ale je tady tedy otázka vztahu na podniky a jak tyto guidelines také umožní v podstatě vyhodnocování těch nejvíce nebezpečných směsí, eh, které musíme skutečně tedy řešit mm, jako prvořadý úkol. To je první okruh otázek. Druhá věc jsou tedy ty naléhavé případy. Vy jste hovořil o tom, že by se měla přijmout určitá opatření velmi rychle. Můžete prosím být trošičku konkrétnější, co tedy má být předmětem těch naléhavých opatření v návaznosti také na to, co tady zaznělo eh, vzhledem k tomu, že už máme u některých případů docela silně zastoupenou dokumentaci, pokud je tedy o vysokou toxicitu směsí, vidíme, že se to opravdu možná týká jenom velmi omezeného množství výrobků, Nebylo by tedy možné právě proto velmi rychle spustit u tohoto malého množství výrobků eh, konkrétní kroky, abychom snížili expozici a také následky této expozice eh, na veřejné zdraví. Skutečně tedy velmi vítám to, že se bude pracovat i na těch hodnotících postupech ale myslím si, že to, co je teď nejdůležitější pro naše občany, je, aby skutečně ty věci se rozběhly rychle a aby se zde co nejrychleji objevila konkrétní opatření ve vztahu tedy eh, k tématu, které teď nabývá na velké váze. Yeah. Thank you. I don't know, were you here? Děkuji. Eh, eh, byste tady už v roce 95? Eh, takže my jsme tam měli eh, takové sdělení o endokrinních disruptorech. Já bych opravdu byl velmi nerad, eh, kdybychom ještě o 13 let později pořád debatovali, také ve Stlund, zpráva ve že a prostě nemáme pořád ještě konkrétní opatření. Co s tím? Eh, vy tady také, ten váš přístup mě znepokojuje. Vy hovoříte o solidních, nespochybnitelných vědeckých důkazech, které jsou nezbytné, než přijmeme nějaká opatření. Ono taky záleží, o jakou vědu se zajímáte eh, třeba z Gutemegory univerzity, tam je nejmodernější zpráva k této problematice. Tam je, myslím, docela dobře vysvětleno, že pokud se díváte na ekotoxicitu a její vlivy, tak prostě stačí to prostě sčítat. A e, i když e, prostě fungují jinými způsobem, tak mohou mezi ní vzniknout synergie. Takže my už eh, můžeme pozorovat, jaké vlivy existují. Čili v podstatě, pokud máme kombinace, tak jednoduše a prostě to eh, můžeme brát, eh, jakože ten efekt je vyšší. Či tam by možná taky bychom mohli dát jakýsi vyšší limit, pokud ovšem se neprokáže, že to není přípustné. Eh, prostě eh, jak si bychom to mohli obrátit, eh, prostě bychom měli ten větší, větší jaksi marži bezpečnosti. Já nebudu kritizovat to, co zde říkáte, poněvadž já bych skutečně nechtěl, abychom na tomto textu pracovali 13 let. Myslím, že ta naše ochrana zdraví by měla fungovat lépe než dnes a rád bych tady viděl nějaké konkrétnější kroky. Já chápu, že eh, je celkem smutné, že ty studie, které si komise nechala vypracovat, že nejdou víc do hloubky. Eh, paní Satuhasi. Thank you and thank you for the com- děkuji, děkuji komisi za poskytnuté odpovědi. Já také eh, souhlasím eh, s kolegou Westlundem, že bychom se měli eh, řídit principem předběžné opatrnosti. Já Eh, taky k té studii, která eh, komise, kterou si komise nechala vypracovat. Eh, tady se také opravdu říká, nebo vypadá to, že komise nevnímá slona v místnosti, poněvadž my tady máme limity, které se týkají pouze relativně malého množství chemikálií. A ještě další bod. Už hodně jsme si tady vyslechli o kombinaci vlivu různých chemikálií a proto já bych ráda zdůraznila, že se zdá, že eh, komise se poněkud jasně vyjadřuje v tom smyslu, že určité kombinované vlivy tady mohou být, i když ty chemikálie fungují respektive působí každá jinak a nezávisle na sobě. A potom je otázka, jaký to má vliv na lidské zdraví. Čili otázka je, proč vy eh, vnímáte jasněji eh, toto riziko vůči eh, přírodě ekosystémům a ne tolik v případě lidského zdraví. Dále vy hovoříte o větším rozsahu výzkumu výborně, plány skoordinovat různé legislativní akty, eh, technické, jakési obecné principy. A ráda bych se zeptala, jestli eh, tyto soft metody, eh, abych tak řekla, jsou dostatečné, jestli skutečně by nebylo lepší tedy změnit úplně současnou legislativu. Děkuji. Děkuji. Tak vidím, že někdo další se do debaty nehlásí, takže dám slovo panu Hansnovi z komise ještě jednou, aby mohl odpovědět. Schön dank. Um, I'll try to group the question. Já se pokusím ty otázky rozdělit do skupin. Především tedy za ně poděkuji. Jsem velice rád, že mám možnost eh, pokusit se vysvětlit eh, další důvody, které eh, se nám nevešly do textu sdělení, jehož rozsah je pochopitelně omezen. Co se týče zásady předběžné opatrnosti, tak té se držíme Chceme ji uplatňovat, když je potřeba a když je to možné. Později ve svém vystoupení se pokusím vysvětlit, proč se domníváme, že prvky, které máme před sebou, nám neumožňují eh, paušálně uplatňovat tuto zásadu. Proč si myslíme, že k tomu potřebujeme další zkušenosti a další přeskum. Ale nejprve Dovolte, abych odpověděl na ty jednodušší otázky. K organizaci práce, jak chceme, aby to fungovalo. My jsme svolali první zasedání příslušných agentur a orgánů, na kterém se mají prodiskutovat s orgány komise právě otázky fungování a transparentnosti a zapojení zainteresovaných stran z občanské společnosti ochrana spotřebitelů, průmysl a podobně. Do samotného sdělení jsme to nepsali, protože jsme měli pocit, že si to zaslouží eh, poměrně podrobnou diskusi. Nebylo to proto, že bychom tak si chtěli nějak zastírat. To téma je, důležité, to téma je složité a když máte složité téma, o kterém se snaží diskutovat hodně lidí v rámci jedné místnosti, tak to není úplně jednoduché vyvážit zájmy všech zainteresovaných stran. Takže spolu s kolegy z agentur se budeme zabývat tím, jak by se nejlépe toto dalo zorganizovat. Ale pochopitelně pravidelně vám budu předávat informace, pokud budete chtít, o dosaženém pokroku. V každém případě do roku 2015 můžete očekávat zprávy písemné. každém případě tedy máme zájem o otevřenost, chceme do toho zahrnout další aktéry, jenom se musíme dohodnout eh, na tom, jak to bude prakticky možné. Teď k těm složitějším otázkám. A doufám, že se mě podaří uspokojivě odpovědět. Nejprve k návrhu Severské rady. Opět zásada předběžné opatrnosti. Jak z dané zprávy, tak z podpůrného stanoviska vědeckého výboru bylo jasné, že pro tuto chvíli máme velmi málo práv, právní úpravy, která se zabývá náhodnými směskami. Máme právní úpravu pro konkrétní směsi, které jaksi vznikají záměrně, pesticidy a biocidy. To je asi ta nejpočetnější skupina těchto látek. Nicméně máme velmi málo právní úpravy, která by nám umožnila zabývat se náhodnými směsmi. Rámcová směrnice o vodě obsahuje určité prvky, které to umožní regulovat, nicméně zdaleka ne do míry, eh, která by byla žádoucí podle Kortenkampovy zprávy a eh, revidované vědeckým výborem. Takže Východisko je takové, že v podstatě máme sporadickou právní úpravu, která se zabývá konkrétními směsmi, ale v žádném případě nemáme ošetřenu celou paletu možných směsí, které mohou vznikat. Vědecké informace potřebujeme ke dvěma věcem. Konzultovali jsme to s profesorem Kortenkampem a s jeho týmem a řadu dalších vědců, kteří nám řekli, že existuje řada různých směsí chemických látek, kterým jsou vystaveni lidé a ostatní živočichové v prostředí. Většina z nich pravděpodobně není problematická. Na druhou stranu, jak ve své zprávě profesor Kortenkamp uvádí, existují určité směsi, které jsou problematické. Víme tedy, že se jedná o reálný problém. Ale když se podíváme na stávající vědecké informace, které jsme dostali prostřednictvím vědeckých výborů, tak se nedá úplně jednoduše vyhodnotit, o jak závažný problém jde. Existuje vědecký konsensus, že řada takovýchto směsí problematická není. Jinými slovy, existuje tady určitá šedá zóna, u které potřebujeme více informací, abychom byli schopni vyhodnotit, do jaké míry je to problém. Z toho důvodu jsme hovořili o omezené možnosti automaticky uplatňovat eh, zásadu předběžné opatrnosti. Potom v jedné z otázek správně zaznělo, že vědecký výbor se vyjádřil v tom smyslu, že se domnívá, že směsi mají rozdílnou toxicitu v životním prostředí a v lidském organismu to je věc, kterou je potřeba dále studovat. To musíme porozumět. Vědecké výbory říkají, že je to v podstatě kombinovaný úči, účinek různých koncentrací v prostředí. Může se stát, že malé koncentrace se vlastně spojují ve svém účinku. Co se týče lidského zdraví, tak pokud je pod Prahem vystavení menším uh, menší koncentraci látek, tak by se to nemělo sčítat ve svém, uh, ve svém účinku. To je tedy jedna strana. Na druhou stranu máme problém eh, přesně zjistit, o jak zásadní záležitost se jedná. Na rozdíl od sdělení o endokrinních disruptorech z roku 1999. Tady v tomto případě v podstatě nepředkládáme jenom doporučení, aby eh, dále probíhaly vědecké výzkumy, než cokoliv učiníme, než bych tady chtěl nějak zhazovat to sdělení z roku 1999, já jsem nechtěl, aby to vyznělo negativně, ale v každém případě už teď máme dvě zásadní opatření, jaksi mimo výzkum a vývoj, a to že se budeme zabývat konkrétními směsmi, odpíchneme se od těch, které identifikoval pan profesor Kortenkamp ve své zprávě. Revidované vědeckým výborem. Tak, abychom tedy identifikovali jednotlivé případové studie. Takže přesto, že tedy přesně nevíme, o jak zásadní problém se jedná, tak toto udělat můžeme. Problém kontroly expozice směsí ani tak není na straně hodnocení rizika. Hodnocení rizika tady nám může pomoci zpráva pana profesora revidovaná výborem, která obsahuje techniky, ale je to spíše otázka řízení rizika, která je problematická. A to z toho důvodu, že se musíme rozhodnout, na kterou složku či na které složky této směsi se soustředíme více při hodnocení rizika a řízení rizika než na jiné. Jak jsme říkali ve sdělení, chceme postupovat případ po, po případu, získat zkušenosti, které jsou velmi cenné a které v tuto chvíli v podstatě nemáme odkud vzít. A Teď k těm určitým vodítkům. My jsme nechtěli, aby toto bylo nutně hlavní opatření. Dovedeme si představit vznik takovýchto dokumentů ve dvou oblastech především. Pesticidy. EFSA už tady vypracovává určité, uh, určitá vodítka pro toxicitu směsí podobně působících látek. Uh, a co se týče regulace biocidů, tak Evropská agentura pro chemické látky bude muset učinit něco podobného, akorát to musí být šířej zakrojené. S tím, že my potom máme zajistit, že tato vodítka budou vycházet alespoň z podobných koncepcí. A z těchto dvou zdrojů vlastně vytvořit vodítko, které se dá potom použít v jakémkoliv legislativním rámci pakliže takovýto legislativní rámec bude muset hodnotit účinky směsi. V každém případě, ale v tomto sdělení, kromě toho, že říkáme, že potřebujeme opatření na zaplnění informačních mezer týkajících se toxicity, to možná nejsou tak zásadní opatření, tak tam máme to zásadní opatření, že bereme konkrétní směsi, u kterých máme již určité uh, podklady a tyto směsi hodnotíme z pohledu nutnosti řízení rizika. Děkuji. Děkuji, eh, Karl. Eh, Šulice teď dostane slovo. Na 60 minut více nemáme. Eh, já mm, bych chtěl říct toto. Mám ještě pár doplňujících otázek, když máme čas když připustíme, že o těch chemikáliích a jejich efektech musíme vidět víc, tak eh, na to se můžeme obrátit eh, na komisaře, který je zodpovědný za Horizon 2020, aby posílil Horizon 2020 v tomto poli. Eh, když pořádáme konferenci a přizveme hosty, nezopakujme tutéž chybu která se tady vždycky děje, aby tady, tady vždycky je 95% zástupců z příslušného odvětví, ale prosíme tady jednu třetinu průmysl, jedna tře, třetina výzkum, jedna třetina NGO. A mm, já nevím, možná, že víte, že já jsem chemik původně a my jsme tedy ve škole eh, prováděli experimenty a zbytek jsme vylili eh, do umyvadla a pak se tedy jednoho dne stalo, eh, že eh, začal vych, prostě z toho odpadu se kouřit. A pak tedy jsme si uvědomili, že my jsme vlastně z nevinných sloučenin vyráběli jednu sloučeninu, která byla vysoce jedovatá co jsme si neuvědomovali v době, kdy jsme tedy vylévali ty zbytky do umývadla. Ale tak to jsme si uvědomili, že v některých situacích, i když ta směs je náhodná, dá se předpovědět, eh, k čemu to může vést. Dobře, tak možná, že máte v kuchyni eh, hydroxid eh, sodíku, a prostě v některých případech může dojít k něčemu, co je třeba nepředvídatelné, někdy to předvídatelné je. A teď mám ještě otázku. Je obtížné říct, eh, kolik nebo jaká expozice vůči určité chemikálii je ještě bezpečná. Čili my tady skutečně potřebujeme zde se opírat o ten princip předběžné opatrnosti. Potřebujeme opravdu nějaké další vědecké informace k tomu. Čili určitá prevence, určitá opatrnost tady opravdu nutná je. Tady budeme muset najít nějaký logický přístup. Ano, děkuji. Přejete si ještě odpovědět? Prosím. Tak pokud mohu, pak ano. Děkuji. Vyvážený přístup, ano. Já eh, tedy souhlasím, že potřebujeme mít vyvážený přístup a myslím, že komise takto víceméně postupuje, eh, třeba když sestavuje své skupiny expertů Eh, tak tam se to určitě uplatňuje. Já myslím, že opravdu je třeba, aby byli zastoupeni zástupci veškerých zájmových skupin zcela napříč celým spektrem. Eh, otázka je ovšem eh, mechanismus, jak to vždycky zajistit. O tom bude muset zapřemýšlet. Pokud se týče nehod v domácnosti, my zde máme v běhu jednu akci a sice je to v rámci klasifikace balení a označování. Eh, je tam požadavek eh, toto hlásit eh, národním centrum sledujícím účinky jedu. A samozřejmě se tam budou sledovat eh, také vlivy na lidský organismus, jako třeba nevolnost a podobně. To by skutečně mělo být eh, hlášeno. Takže tam v tom připravovaném nařízení vzniká mechanismus, eh, jak se tyto informace budou dále tedy předávat a tak dál. Jinak ještě nejasná otázka, jak potom reagovat na takovéto informace. A mm, to budeme moci vyřešit v rámci, buď to v rámci tedy tého nařízení o klasifikaci a označování, anebo nějakým jiným způsobem. Pokud se týče bezpečných úrovní, ano, já chápu tedy e, vaše e, tedy to původní, e, původní oborčenosti, my bychom neměli zapomínat, že prostě, že my dnes opravdu eh, stanovujeme právě tyto limity pro každou jednotlivou chemikálii na evropském trhu, které je tady více než 10 tun. A to se musí provést a publikuje se to na příslušných webových stránkách. A jestliže máme tyto informace, tak eh, pak můžeme eh, za pomocí určitých technik eh, se snaží zjistit, eh, jaký toxický efekt by potom měla kombinace těchto materiálů. Jestliže máte pocit, že to jde pomalej, než byste si přáli, tak my opravdu se snažíme vypracovávat studie případ od případu na základě regulace, které máme sbíráme informace a předpokládám, že to bude pokračovat s tím, že to bude povinnost eh, pro výrobce. Čili budeme mít znalosti o eh, vlastnostech eh, jednotlivých chemikálií a pak můžeme přejít k těm směsem. Ano, děkuji, říká předseda. Děkuji vám, děkuji vám také všem diskutujícím. Tím jsme vyčerpali dnešní program, přerušují zasedání a e, zítra od 10. hodiny tady máme doktora Edmunda Stoibra, který e, vede skupinu pro debirokratizaci. To bude určitě velice zajímavé dopoledne a dozvíme se podrobnosti z jeho závěrečné zprávy a budeme s tím moci diskutovat. Eh, přeji vám příjemný večer a zítra v 10 hodin přesně zde v této místnosti. Děkuji vám.